parlamentu. A nyní prosím se dostáváme k hlasování. Nejdříve tady máme žádost o konzultaci um, Evropského hospodářského a sociálního výboru. Ehm, hlasujeme pro, hlasujeme proti, zdrželi se, je to schváleno. Nyní hlasujeme ehm, o konzultaci výboru regionu. Kdo hlasuje pro? Kdo hlasuje proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Přejdeme nyní eh, k projednání v druhém čtení podle zjednodušeného postupu eh, postoje Rady o Evropském fondu pro uprchlíky v období 2008-2013. Není tady žádný návrh pozměňovací ani návrh na zamítnutí. Můžeme tedy považovat toto, tento postoj Rady za schválený. Přecházíme k proskoumání ve druhém čtení podle zjednodušeného postupu. Postoj Rady o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štících energetických spotřebitelů hráčů. Eh, prosím, není tady žádný pozměňovací návrh, žádný návrh zamítnout. Můžeme vyhlásit tento postoj rady za schválený. A nyní přejdeme eh, ke zprávě pana Maniky o opravném rozpočtu číslo jedna tohoto roku. Máme tady pozměňovací návrh číslo jedna, hlasujeme jmenovitě, potřebujeme kvalifikovanou většinu, zahajujeme hlasování. Se cierra la Končíme hlasování. Pozměňovací návrh byl zamítnut. Přejdeme nyní eh, k přeskoumání celého návrhu usnesení a předkládáme k jmenovitému hlasování. Zahajujeme hlasování. Končíme hlasování. Návrh schválen. Ano, prosím, máte slovo. Scusi, presidente, ma la seconda volta che non funziona... Omlouvám se, pane předsedo, ale eh, můj přístroj nefungoval, takže prosím o prověření. Ano, Nyní budeme hlasovat eh, o zprávě pana Čarnecky eh, o schválení eh, provádění všeobecného rozpočtu EU období 2008. Dávám slovo panu Čarnecky. Prosím, pan Čarnecký, máte slovo. Děkuji, pane Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že jsme teď v daleko lepší situaci než v minulém roce, protože tehdy jsme v listopadu eh, poskytli toto schválení a teď jako parlament o tom musíme přesvědčit radu, musíme ji přesvědčit o tom, že musí dodat kompletní dokumenty a relevantní dokumenty. Například teď teprve jsme dostali dokumenty za předcházející rok. A myslím si, že tato situace ukazuje, že Evropský parlament musí více tlačit na radu, pokud jde o rozpočtové výdaje. Myslím si, že je to nezbytné. Gracias, señor Chanegui. Děkuji a e, dávám slovo panu Bodu. Thank you. Ani mé zařízení nefunguje. Yes. Sí, también le... Ano, také vám pošleme techniky. A nyní e, přeskoumáme návrh rozhodnutí o udělení absolutoria a Příslušný výbor navrhuje eh, schválit toto rozhodnutí a my to předložíme nyní k jmenovitému hlasování. Samozřejmě ti, kteří by chtěli postupovat eh, podle doporučení eh, výboru, budou hlasovat pro. Ti, kteří si nepřejí podpořit návrh výboru, budou hlasovat proti. Prosím, zahajujeme hlasování. Končíme hlasování. A návrh byl zamítnut. Takže udělení absolutoria se považuje za schválené. Nyní přejdeme ke zprávě pana Mikolášika o jakostních a bezpečnostních normách pro lidské orgány určených k transplantaci. Dávám slovo panu Mikolášikovi.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 Děkuji, Děkuji, pane předsedo, kolegyně, kolegové. Dnešek je velkým dnem, dnem pro evropské občany, pro evropské pacienty. Přijetím této směrnice o darování eh, lidských orgánů pro transplantaci umožňujeme vyléčení a kvalitní život eh, tisíce lidem, kteří eh, na tyto orgány toužebně čekají. Děkuji všem politickým frakcím, frakcím, které mají v úmyslu podpořit eh, tento text. Tady nejde o politiku, ale o zdraví lidí, dámy a pánové. Děkuji vám. Děkuji, pane Mikolášiku. Máme tady dva bloky pozměňovacích návrhů a budeme nyní hlasovat o bloku číslo jedna. Prosím, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Eh, tím pádem blok dvě padá. A nyní budeme hlasovat o celém návrhu výboru. Kdo hlasuje pro? Kdo se e, jde proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A nyní hlasujeme o návrhu usnesení, e, kde není žádný pozměňovací návrh. Jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. Zpráva je schválena. Nyní přejdeme k hlasování o harmonogramu dílčích zasedání Evropského parlamentu na rok 2011. Prosím, máte slovo. Fox. I press. Sí, oh, Fox. Oh, no, Pan Fox. Mám technickou poznámku, eh, pane předsedo. Můžete potvrdit, že hlasování pro pozměňovací návrh číslo 4 umožní eh, snížení počtu návštěv, našich návštěv eh, Štrasburku a zároveň bude v souladu s požadavkem smlouvy, abychom měli 12 plenárních zasedání? Děkuji. Děkuji, pane Foxy. Takže budeme hlasovat. Ano, prosím, pan Lene. Pane předsedo, dámy a pánové, z toho hlasovacího seznamu jsem vyčetl, že chcete prohlásit pozměňovací návrh 2 za nepřípustný. Chci vás požádat, abyste to ještě jednou promyslili protože článek 209 počítá, že druhé úterý v březnu bude zasedání Evropského parlamentu. To ale není v rozporu s tím, co jsme navrhli my za naši frakci. My sledujeme to, aby štrasburský týden se přesunul z 10. na 11. týden. A to v podstatě nebrání tomu, abychom druhé úterý v březnu měli plenárku. Je to v podstatě posun z 10. na 11. týden, čili to není e, chyba. Chci vás požádat, abyste to ještě jednou zvážili. Děkuji, pane Lené. Vy jste mě eh, snad četl mé myšlenky, protože eh, právě jsem chtěl udělat to, co vy jste sám uhodl. Pan Gadis? Budu velice stručný, pane předsedo. Domnívám se, že i když je text neúplně e, jasný, tak pozměňovací návrh 4 by měl být e, vyhlášen jako nepřípustný, protože je proti e, Evro- smlouvě a navíc ještě proti výkladu smlouvy, tak jak je obsažena v jednom rozhodnutí Evropského soudu v Lucemburku, ve kterém je jasně stanoveno, že je třeba podržet stávající počet plenárních zasedání ve Štrasburku. Možná, že některým kolegům to nevyhovuje, neobsahuje, ale smlouvy jsou naprosto eh, striktní a Evropský soud ve stávajícím eh, právu také jedná striktně. Prosím, přejdeme k hlasování. Než budeme hlasovat, musím vám říci, že eh, předsednictvo se domnívá, že pozměňovací návrh číslo 2 není, neodpovídá smlouvě o fungování Unie a proto předsednictví vyhlašuje pozměňovací návrh číslo 2 nepřijatelný, nepřípustný. Článek 229 článek 229 smlouvy o fungování Unie stanovuje, že Evropský parlament, ač teď cituji ten článek, se sejde, je-li to eh, nutné po předběžném pozvání druhý, druhé úterý v březnu. Konference předsednictví schválilo návrh harmonogramu pro rok 2011, kde je dílčí zasedání od 7. do 10. března. To znamená, že tímto způsobem respektuje článek 229 smlouvy. Pozměňovací návrh číslo 2 navrhuje, aby se eh, toto období zasedání přeneslo na následující týden. Kdyby parlament schválil tento pozněvací návrh, tak bychom vlastně eh, článek 229 eh, narušili. A proto vyhlasuji nepřípustný tento pozměňovací návrh. A nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 3. Prosím, kdo hlasuje pro? Hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 3. Kdo hlasuje pro? Ano, pan Lené. Pane předsedo, je mi to líto, ale tak jednoduché to nebude. Protože eh, článek 229 je správně uveden, ale není v rozporu s naším pozměňovacím návrhem. Článek 229 se týká jednoho dne v březnu, druhé úterý v březnu. A my to bereme jako celé čtyři dny, jako celý týden. A proto také musí být možné posunout tento plenární týden z 10. na 11. týden druhý, druhé úterý v březnu v Bruselu, jak už jste sám říkal, je možné zasedat. Podívejte, pane Lene, tento pozňovací návrh eh, vyvolává otázku, která může být předmětem interpretace a počítá se, že v takových případech poslední slovo přísluší předsednictvu. To má poslední slovo v příslušné interpretaci. A z důvodu, které jsem vám vysvětlil, předsednictvo rozhodlo, že pozměňovací návrh číslo dvě není přípustná, není přípustný z důvodu článku 229. Samozřejmě Eh, může být i jiná interpretace, to je pravda, ale rozhodlo předsednictvo. Takže budeme pokračovat v hlasování. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 3. Kdo hlasuje pro? Muy bien. Señorías. Vážení poslanci a poslankyně, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 3. Prosím, kdo je pro? Kdo je proti? Takže zamítnuto. Zamítnuto. A nyní. Dobrá. E, ověříme návrh číslo 3. Hlasujeme. Končíme hlasování. Pozměňovací návrh byl zamítnut. A přejdeme k hlasování o pozměňovacím návrhu číslo 4, jmenovité hlasování. Zahajujeme hlasování. Končíme hlasování. La enmienda ha sido... návrh byl zamítnut. A přejdeme k pozměňovacímu návrhu číslo 1. Kdo hlasuje pro? Kdo hlasuje proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 1 byl zamítnut. A nyní přejdeme k dalšímu bodu. Prosím. Eh, Pane předsedající omlouvám se, ale chtěl jsem využít této příležitosti, abych připomněl předsednictvu, že se bude muset nějak projevit, protože spojení, letecké spojení mezi hlavními městy a Štrasburkem by měla být přímá. My musíme často dvakrát, třikrát přestupovat, takže bych vás požádal, abyste intervenoval v tomto slova smyslu. Ano, děkuji. Pane poslanče, a my pokračujeme. Budeme hlasovat o návrhu usnesení eh, výboru eh, životního prostředí týkající se přídatných látek potravinářských jiných než barviva a náhradní sladidla. Dávám slovo eh, panu Lajle. Ja, danke, Herr Děkuji, pane předsedo. U tohoto hlasování můžeme rozhodnout přímo. Výbor pro životní prostředí doporučuje, aby se zakázalo použití trombinu jako přídatné látky pro slepování masa z kousků. Milé kolegyně a kolegové, steak musí zůstat stejkem a šunka šunkou. A myslím si, že eh, všichni voliči nás i našich kolegů a kolegyň budou souhlasit s tím, že trombin by se měl v této eh, části zakázat. Děkuji a dávám slovo panu Adelsonovi. Eh, Děkuji, pane předsedo. Trombin je přídatná látka, eh, která se může používat, slepuje maso ale není žádný důvod z hlediska bezpečnosti potravin. Není tady žádný technologický problém eh, spojený s používáním. V některých zemích se používá. Já jsem vyslechla vás a prosím, eh, vyslechněte také mě. Návrh pozměňovací tady říká, že maso, které je takto zpracováno trombínem, by mělo být náležitě označeno, aby nebyl spotřebitel oklamán eh, ani podveden, aby přesně věděl, co kupuje. A já bych vás chtěla eh, požádat, abychom se zeptali eh, komisaře, zda se může komise tady zavázat, že to tak bude, že tady bude vhodné označování potravin a že takto zpracované maso nebude milně považováno za maso, kde není použit trombín. Měli bychom poskytnout poskytnout veškerou eh, informaci spotřebiteli a vyhnout se takto nebezpečí, že by tady byly imitace masa. Prosím, pane komisaři. Well, you, Děkuji, pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Eh, když jsme uvažovali o povolení, trombinu jako přídatné látky, tak ve spolupráci s členskými státy se Evropská komise zamyslela nad čtyřmi požadavky, které jsou v příslušné směrnici. Nejprve je to aspekt bezpečnosti, eh, aspekt informovanosti, výhody a zisk pro eh, spotřebitele. Co se týče bezpečnosti a hygieny, tak EFSA zhodnotila eh, trombín a dospěla k závěru, že problémy eh, s bezpečností nejsou. Co se hygieny týče, tak nemohu sdílet eh, názor, že v tomto případě je riziko kontaminace vyšší než u jiných produktů srovnatelných, třeba mletého masa Dále technologické požadavky eh, byly také stanoveny. Eh, jedná se o stabilizátor, eh, tato technologická funkce je výslovně popsána ve směrnici o přídatných látkách, kterou parlament přijal. Za třetí informační aspekty a především hlavní obavy, které jsou ve zprávě eh, zaznamenány v tom smyslu, že by byl spotřebitel uveden v omyl. My se samozřejmě uvědomujeme tohoto, toto riziko a proto eh, náš návrh obsahuje následující eh, striktní požadavek, který jde dál než požadavky na všechny přídatné látky. Za prvé je třeba, aby tento produkt byl balen byl prodáván balen pro konečného spotřebitele. Za druhé, musí tam být dodatečné označení a blízko názvu musí být označena e, ta přídatná látka, která je e, tam použita. Za třetí jméno enzymu a jeho kategorie a rovněž e, musí být rovněž uvedeny v seznamu jednotlivých složek. Opakuji, tyto požadavky na označování jsou přísnější než ty, které jsou aplikovány na produkty, do kterých se přidávají, dejme tomu, krevní proteiny a další přídatné látky pro stejné účely a pro které přitom žádné další doplňující označování není požadováno. Pokud eh, tedy budou ještě navrženy další eh, výraznější eh, požadavky, co se označování týče, tak budou připojeny. Tento Eh, tato substance je v celé řadě členských států bez nároku na dodatečné označování již teď používána. A samozřejmě v případě přijetí eh, eh, by i tyto státy musely přijmout příslušná opatření a spotřebitelé by tak byli lépe informováni. Spotřebitelé, kteří potřebují větší podporu, samozřejmě využijí možnosti opatřit si levnější maso maso, které bude využitím eh, horších částí masa, které se vlastně eh, nepoužívají, které by jinak byly eh, likvidovány. Je to prostě výhodou pro spotřebitele. Nevidím důvod, proč by toto nemělo být přijato a doufám, že všechny tyto důvody, které jsem zde uvedl, vezmete opravdu seriózně v potaz já eh, nechci říct, říkat lidem, eh, co mají jíst, ale chci jim říkat to, co jedí, eh, říkat o těch věcech, které jedí a myslím si, že výbor v tomto směru a já jsme zajedno. Děkuji. Děkuji, pane komisaři, a my přejdeme k hlasování o tomto návrhu usnesení. Je tady zapotřebí kvalifikované většiny a jmenovité hlasování. Prosím, zahajujeme hlasování. Končíme hlasování. La propuesta quedado a... Takže eh, návrh byl schválen. A přejdeme. Přejdeme nyní k hlasování. Přejdeme k hlasování o zprávě eh, pana Perejo Rodrigueze o akčním plánu pro dárcovství a transplantaci orgánů. Hlasová, hlasujeme nejdříve o odstavci 4. Kdo hlasuje pro, kdo hlasuje proti? Ještě eh, prosím, budeme hlasovat o, o eh, odstavci 4. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel? Ověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Pozměňovací návrh je schválen. A nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní hlasujeme o pozměňovací návrhu 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Hlasujeme o návrhu číslo 7. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Hlasujeme nyní o odstavci 13 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část, pro? Proti? Zdrželi se? No, ověříme druhou část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Druhá část je schválena. A nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen. Hlasujeme o návrhu číslo 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Hlasujeme o návrhu 4. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Návrh 5. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Schváleno. Návrh nebo odstavec 22. Pro, proti, zdrželi se. Řekl bych, že je to schváleno, ale ověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odstavec 22 je zamítnut. A nyní Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Hlasujeme o návrhu 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Hlasujeme odstavec 29 pro, proti, zdrželi se, ověříme odstavec 29. Zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Schváleno. Hlasujeme o odstavci 33. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Hlasujeme o odstavci 30, Dobrá. Dobrá, ověříme odstavec 33. Zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Schváleno. A nyní odstavec 35. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Odstavec 35 zahojí hlasování. Končíme hlasování. Schváleno. A nyní eh, pozměňovací návrh 2. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní Eh, bod preambule L. Pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme si to. Zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Schváleno. Hlasujeme o bodu preambule N. Pro? Proti? Zdrželi se? Já bych řekl, že je to stejná většina jako předtím. Schváleno. A nyní celý návrh usnesení pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní přejdeme k dalšímu bodu. Eh, což je eh, otázka přistoupení EU k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Eh, nejdříve eh, pozměňovací návrh číslo 3 pro, proti, zdrželi se. Bych řekl, že zamítnuto. Hlasujeme nyní o návrhu 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní návrh jedna Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Hlasujeme návrh čtyři Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Hlasujeme návrh deset Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 5. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 11. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A teď návrh 12. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 2. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 13. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 14. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A nyní návrh 6. Pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Návrh 7 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 8 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní hlasujeme o celém návrhu pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní přejdeme eh, k návrhu pěti skupinu, eh, skupin o hodnotící konference římského statutu Mezinárodního trestního soudu v Ugandě. Pan Howitt má slovo, navrhuje ústní pozměvací návrh. Prosím. In amendment, uh... Pozměňovací návrh 3, pane předsedo, znamená e, nahradit výraz notes výrazem welcomes. Je někdo proti ústnímu návrhu pana Howita? Nikdo? Tak budeme hlasovat. Pozměňovací návrh 3, včetně návrhu pana Howita. A hlasujeme ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 11 eh, ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní hlasujeme o druhé části odstavce 11 od 1 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. A nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu 1. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. E, v odstavce 11 bod 4 tady máme skupinu zelených, která e, má ústní pozměňovací návrh. Je to v textu. Je někdo proti tomuto pozměňovacímu návrhu ústně prezentovanému? Budeme hlasovat. Odstavce 1 od 4, ústní pozměňovací návrh zelených. Pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Nyní odstavec 21. Opět včetně ústního eh, návrhu pana Howita. Je to v textu. Je někdo proti? Nikdo není proti? Tak tedy hlasujeme o odstavci 21, včetně ústního pozměňovacího návrhu. Pro, proti? No, musíme dobře zvednout ruku, prosím. Kdo hlasuje pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel schváleno? A nyní pozměňovací návrh 2 s ústním pozměňovacím návrhem paní Laspiller. Také to máte v textu. Je někdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu paní Loch Biller? Budeme hlasovat o návrhu dvě, včetně ústního návrhu. no cuento 40. ¿eh? A ver, no se muevan porque te... Prosím, prosím, nehýbejte se, nepřecházejte, musíme vás přepočítat. Bien. Ano, pozměňovací návrh ústní je zamítnut. A budeme tedy hlasovat o návrhu číslo dvě. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel? Schváleno. A nyní hlasujeme o celém návrhu usnesení. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní přerušíme. Ne, pardon, ještě vysvětlení hlasování. Přejdeme tedy k vysvětlení hlasování. o opravném rozpočtu. Paní Dobs. Děkuji.